E Vážení kolegové, zahájíme dnešní hlasování a jak víte, bude dlouhé. E, čeká nás také bilance evropských institucí, to znamená souhrný rozpočet a Zahájíme e, to e, s rozpočtovým rokem 2017. Oba zpravodajové zodpovědní za souhrný rozpočet Unie i parlamentu požádali o slovo, takže já v prvním řadě dám slovo panu Gajerovi, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já chci ještě tady využít vaší trpělivosti na dvě minuty.